Now, is it fixed? Doufám, že teď už to funguje. Now it's okay, thank you. Dobře, tak teď už to funguje. Děkuji. Takže, jak jsem říkal, máme mimořádné zasedání výboru LIBE, zároveň s plenárkou. Děkuji za to, že jste přišli sem, děkuji za to, že jste obětovali svůj čas na plenárce, takže to zvládneme rychle a hladce. Mám tady několik bodů. Prosím, připravte si karty. Všichni si připravte hlasovací karty, prosím. Budeme hlasovat. Druhé hlasování to bude podle pravidla 214 jednacího řádu. E, máme tady doporučení koordinátorů, které bylo e, napadeno politickou skupinou. Týká se to zařazení na e, pořad výboru LIBE Bod ohledně eh, výboru pro obranu eh, Republiky Katalonie ve Španělsku jako teroristická organizace požádala o to ECR, takže je tedy eh, doporučení ze strany koordinátorů, aby to nebylo zařazeno na pořad jednání. Takže o tom budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, jestli podpoříme nebo nepodpoříme doporučení koordinátorů. Ale nejdříve hlavní bod na pořadu jednání – hlasování pro um, EDPS. Včera k tomu proběhlo zasedání, e, tady slešení, tři kandidátů a teď um, budeme o nich hlasovat. Ještě jsem vám chtěla říct, jaký máme jazykový režim. Máte k dispozici všechny jazyky, kromě chorvaštiny, lotyštiny, litevštiny, malštiny, irské galštiny a také dánštiny. To, budou, to jsou jazyky pouze v pasivním módu. Situace je tedy taková, že podle článku 53 nařízení, pokud jde o Evropského inspektora ochrany údajů, musíme eh, dosáhnout vzájemné shody. Není to eh, souhlas, je to eh, vzájemné, vzájemná dohoda. A pokud se nám to nepodaří, tak budeme muset situaci znovu vyjednat. Takže vzájemná dohoda a Měli bychom tedy dosáhnout takového výsledku. Budeme hlasovat elektronicky, eh, tajně. Elektronické a tajné hlasování. Takže připravte si prosím karty a chci vysvětlit, že tam máte tři čudlíky, tři tlačítka, jako vždy. Ano, zdržel se a ne, ale tentokrát levé tlačítko, levé tlačítko bude pro pana Endre Sabo, prostřední tlačítko pro pana Vojcecha Věvorovského a pravé tlačítko pro Jana Padova. Doufám, že si to pamatujete, takže levé Sabo, prostřední Věvorovský a tři, e, pravé Padova. Takže e, se ujištěte, které chcete zmáčknout podle vaší preference. Pokud bychom e, měli rovné hlasování, tak eh, je potřeba vyjádřit preferované pořadí a budeme tedy hlasovat znovu mezi těmi kandidáty, kteří se mm, dostali na stejné počty hlasů, tak abychom vyjádřili preference. Takže eh, pokud eh, bychom měli stejný počet hlasů pro více kandidátů, tak musíme vyjádřit preference. A pokud ne, tak vyhraje ten kandidát, který získal nejvíc hlasů. Takže teď můžeme eh, hlasovat. Zahajuji hlasování. Have you? Have you all? Hlasovali všichni? All? Apparently there is a... Máme tady EPP plus jedna, o jeden hlas navíc. Teď je to v pořádku, ta čísla, takže končím hlasování. How did it go? je tedy výsledek? Tři pravé tlačítko. 25 pan Padová a 36 pan Věvorovský. I understand that's the situation. Takže taková je situace. Takže teď můžeme přistoupit k dalšímu hlasování. The next stage, of course, will be writing a letter to the Conference of Presidents. Respektive další krok bude uh, poslat dopis konferenci předsedu a uh, předsedovi parlamentu, ve kterém uh, poinformujeme o výsledku hlasování, tak abychom měli také vzájemnou dohodu s uh, radou. Ale teď už žádost ECR, o které budeme hlasovat. Máte nějakou připomínku? Pan Fest? My ještě nevidíme výsledek to hla- hlasování, vy jste to jenom přečetl. Proč nevidíme výsledek toho hlasování někde na obrazovce? Ale to bylo jasné, to hlasování. Číslo jedna. To byl střední, to byl Vybevorovský, dvojka byl Padova a třetí místo pan Sabo. To je všechno. A? We have a point of order on the next. Is there a point of order on the next? Who is, who is making that point of order in the next? Máme ještě procedurální připomínku k tomu dalšímu bodu, k tomu dalšímu hlasování. Paní Riva, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme chtěli říci, že Vox eh, chce eh, napadnout to, jakým způsobem eh, koordinátoři požádali o tento bod a eh, veškerá rozhodnutí, které přijmou koordinátoři, by měli respektovat instituci a měli by respektovat pravdu. V Katalánsku neexistuje žádná teroristická organizace s názvem CDR. Ehm, máme tady nespravedlivé rozhodnutí soudu a mm, i mezinárodní organizace, jako například Amnesty International, to odsoudili. A došlo k manifestacím um, docela masivního charakteru, to je sice pravda, ale není to teroristická činnost. CDR uh, eh, jsou prostě mladí lidi, starší lidi, jsou to naši občané. Paní Riva, pokud jde o procedurální připomínku, point of order, tak uh, musíte také um, zmínit, podle kterého článku jednacího řádu uh,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 takže pokud chcete uh, přednést procedurální připomínku, tak uh, musíte jednat podle jednacího řádu, musíte ho respektovat, musí to respektovat výbor. Nemůžete uh, přijít s věcnou připomínkou ohledně tématu, ohledně samotné věci. Takže opravdu procedurální záležitost. Vyhovuje vám to, takto souhlasíte se mnou, pan Sacoli? No Pane předsedo, eh, opravdu chci, abychom tu procedurální záležitost neměnili na tematickou diskuzi, ale je pravda, že eh, ve Španělsku probíhají teroristické kroky proti republice. Prosím mikrofon. Let's vote, because... Ano, pojďme hlasovat, pojďme hlasovat. Můžeme mít jasný výsledek hlasování. Jestli tedy podpoříte doporučení um, zamítnout návrh ECR, ale výbor Libe prostě o tomto může a bude hlasovat. Takže ti, kteří podporují doporučení koordinátorů nezařadit tento bod na pořad jednání, ti by měli zmáčknout plus a ti, kteří nepodporují doporučení poza, ehm, koordinátoru a mm, podporují žádost eh, kolegu, tak budou hlasovat minus. Takže mačkáte buď plusko nebo minusko, anebo se můžete samozřejmě zdržet. Doufám, že jsem to řekla jasně. Paní Kankoj, je to procedurální připomínka? Já mám jednu otázku. Já nevím, jak tady na tomto přístroji mám hlasovat plus nebo minus. Můžete to vysvětlit? Plus, plus, plus is your left button. Plus je levé tlačítko a minus je pravé tlačítko. Ne, ne to prostřední. Prostřední je zdržel se. Takže plus levé, minus pravé a zdržel se uprostřed. Teď už je to jasné? You got it? Okay, bang. Now we vote. Takže můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Končím hlasování. Takže jsme podpořili doporučení koordinátoru. To je vše, to bylo poslední hlasování. Příští zasedání, ještě vás poprosím o pozornost, příští zasedání 2. prosince v 15 hodin. To je vše. A přeji vám hezký den.